Evropa by eh, tady měla být aktivním protagonistou a bránit, eh, míro, bránit mír na Blízkém východě a garantovat eh, lidská práva. A nemůžeme si nechat vyhrožovat tím, že se do Evropy vydají více než 3 miliony uprchlíků. Musíme aplikovat sankce na Ankaru, musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici a hlavně musíme přestat jakékoliv financování Evropské investiční banky a e, musíme přestat i s podporou e, uprchlíků v Turecku. Musíme absolutně přerušit jakékoliv další jednání o vstupu Turecka do Evropské unie. Došlo by k islamizaci celého našeho kontinentu. A přitom tady je eh, v Syrii ta malá komunita křesťanská, která se zasluhuje naše ochranu. Děkuji, váš eh, čas už uplynul a už jsem vám vypla mikrofon. Tak nyní eh, pan, pan Kristofol, další řečník na jednu minutu. <clears throat> Turecká invaze do Sýrie je odporný zločin proti Evropě, proti lidstvu. Já myslím, že bychom měli eh, přestat jen mluvit, ale začít také konat. Nulová tolerance vůči Turecku. Jsou to nejenom útoky na Kurdy, ale na eh, lidstvo jako takové, poněvadž Kurdové ti nám pomohli zastavit ISIS. To, co dělá Erdoğan, tak eh, to nás činí spolu zodpovědnými za vývoj v Turecku. V roce 1915 Turecko eh, vyhladilo Arménce, eh, v roce 1920 pokračovalo, v roce 75 zabralo kus Kypru a nyní v roce 2019 provádí etnické čištění od Kurdů. Já jako Evropan se za to stydím a my dlužíme kudům rozhodné kroky, abychom toto zastavili. Děkuji paní Fajon na jednu minutu. Děkuji eh, paní předsedající. Na severu Sýrie eh, vládne poměrně křehké příměří, eh, které ovšem lze ze strany Erdoana zneužívat, mimo jiné také Eh, díky nedostatku jednoty a rozhodnosti na straně Evropské unie. Tady je třeba skutečně hovořit nejenom o eh, zbraňovém embargu, ale také o hospodářských sankcích ze strany Evropské unie. Tady je skutečně chyba, eh, že jsme dopustili spojení Kurdů s Asadovým eh, režimem, které ovšem nikomu eh, opravdu nepomůže. Turecko často provádí vojenské operace proti Kurdům a to, co se stalo, to je jenom tykající bomba, která povede k dalším výbuchům a humanitárním katastrofám v tomto regionu i mimo jeho hranice. Kde zůstalo naše lidství? Měli bychom se stydět. Na jednu minutu paní Paganausunda. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchala tuto velmi dlouhou rozpravu. Eh, cítíme frustraci, eh, cítíme úzkost. No, úzkost to je to, co pocitují lidé, když se snaží přežít pod bombami je to eh, právě ta eh, situace. My jsme přece věděli, že Turecko bude útočit a my jsme přece věděli, že nebezpeční teroristé utečou z detenčních táborů, že to spustí celou tu spirálu eh, a možná další hrozby terorismu. My jsme to přece věděli. My v Evropě jsme již předtím stač, ztratili tu příležitost, aby bylo možné například zasáhnout také na Mezinárodním soudním tribunále. A také jsme ztratili tu příležitost, která se týkala těch nezlatilých zadržovaných také v těchto územích. Došlo k násilí, došlo ke katastrofě, došlo k, této, k tomuto konfliktu, strategickému konfliktu, který na nás bude mít dopady a e, tady samozřejmě my se snažíme regulovat e, migrační krizi, ale pokud e, neukončíme ty protiklady, ty rozpory, které se k to prožíváme, tak se nám nepodaří situaci nějak ovlivnit. Děkuji. Mr. Alexandrov Jordanov. Pan Alexandrov Jordanov na jednu minutu. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Situace se změnila včera, kdy Putin s Erdoganem dostali přesně to, co chtěli. Bashar al-Assad se s nimi dohodl, přestože on je hlavní viník v této situaci. Politika Turecka není zaměřena jenom proti Kurdům, ale i proti Evropanům. Jde proti nám a měli bychom se dělat velké starosti. z toho nového vztahu mezi Ruskem a Tureckem. To už není jenom diplomatické flirtování, to je velmi nebezpečný proces, A my bychom měli přijít s nějakým řešením, s vizí toho, jak tento problém řešit. A to včetně eh, kurdské otázky, ale nemůžeme podporovat eh, levicové teroristické jednotky Kurdů, které operují na tureckém území. Děkuji, Hajnalom. Pan Hajnalom na jednu minutu. Děkuji. Turecká ofenziva je proti mezinárodnímu, v rozporu s mezinárodním právem, nemůžeme to akceptovat. Evropská unie eh, tady stojí na okraji dění, jenom přihlíží. Vidíme, že Turecko, Rusko, Syrie, dokonce i Irán tady rozhodují o tom, co se tu bude dít. na eh, syrskou ropu si dělá nárok několik států, to eh, má větší cenu než životy Kurdů. Evropský parlament by měl vyslat jasný signál, a sice, že očekáváme radu a vysokou představitelku a komisi, že podniknou rozhodující kroky pro to, aby eh, tato tragédie skončila, aby Turecko pochopilo, že jsou tady nějaké limity A Evropská unie by se také měla dohodnout na embargu dovozu zbraní do Turecka. Jednu minutu, pan Grundler. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato nová eh, válka na severu Sýrie z iniciativy Turecka je porušení mezinárodního práva. Je to eh, nelidské rozhodnutí, které vyhnalo z domovů 300 tisíc lidí, z toho 70 tisíc dětí a eh, přitom už je tady velký počet obětí. To není boj proti teroristům, to je boj proti národům, tedy konkrétně proti kurdskému národu. Jehož většina má jen jeden cíl žít v míru a ve svobodě. My jsme eh, mnohem silnější, když se spojujeme, než když se stavíme jeden proti druhému. A to by, o tom by měl přemýšlet Erdoğan. Bezpečnostní zóna 30 kilometrů široká, kterou prosazuje vojenskou silou, nic nepřináší dobrého. Kolik Syřanů v Turecku bude dobrovolně chtít jít do této zóny? A já připomínám, mezinárodní eh, právo eh, zakazuje vyhnat eh, uprchlíky přes hranici pryč. Ano, syrští uprchlíci prožívají martyrium. Bohužel stále ještě nekončí. paní předsedkyně. Teď by mělo být nad jakoukoliv pochybnost pro všechny, že erdoganovo Turecko nepatří do této Evropské unie a zásahem v sýrii používáním eh, teroru ve své válce, to opravdu ukazuje, že Erdogan zcela jasně nechce eh, používat eh, mezinárodní právo opírající se o hodnoty. On neustále také porušuje řecké eh, výsostné vody, když provádí své vrty, stejně tak jako kyperské. A můžeme tedy říci, že Erdoğan zcela jasně ukazuje, že nesnáší to, o co se opírá Evropská unie. Erdogan nemá rád evropský eh, životní styl, nemá rád naši demokracii, ani svobodu, ani eh, právní stát eh, to opravdu neumožňuje, aby Turecko, Erdoánovo Turecko, našlo místo v Evropské unie. Takže myslím, že bychom měli ukončit jednání o přistoupení Turecka. Mr. Arakovac for one minute, please. Pan Arakovač na jednu minutu. Vážení kolegové, já vím jistě, že mnozí v této místnosti eh, eh, četli román 40 dní Musadaku. Eh, ta hrozná genocida, která se tam popisuje, jako by se opakovala, nemůžeme k tomu mlčet. Není přijatelné, aby vláda, například maďarská vláda, podporovala takto autokratický režim který zahájil válku proti syrským kurdům a celou, celý region rozhoupal do nestability. Musí být jasná jedna věc. Viktor Orbán vždy hrozí emigranty a nyní slouží opatření akci, která bude mít za následek mnoho vyhnaných z domovů. Toto skutečně nelze takto pokračovat na zahraničně politickém poli. Nemůžeme eh, připustit to, aby eh, populističtí a nemorální politici mohli spolu určovat to, co se děje v Evropě. Proto eh, bych byla ráda, kdyby v radě se hlasovalo nikoli jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou. Děkuji. Nyní pan Grosel na jednu minutu. It's not... oh, okay. Turški udar v Sýrii je nov krok pekla tej Turecká invaze do Sýrie, to je skutečně e, e, další úroveň pekla v strategii 21. století. Jsme svědky porušování humanitárního práva a mezinárodního práva, toho, že člen aliance NATO e, nasazuje svou armádu na cizím území proti paramilitárním Jednotka eh, Turecko hovoří o vlastních zájmech, ale v Soči ukazuje, že jde o nekompromisní uskutečňování eh, geopolitických zájmů a sice eh, zavádění nového poválečného pořádku v Sýrii. Bojuje se zde proti Kurdům, tedy jediné protiteroristické síle, která přispěla k pádu islámského státu neštěstí milionů lidí zneužívá Erdogan pro politické vydírání. My musíme společně reagovat jako Evropská unie. Víme, že Evropská unie k tomu má prostředky a možnosti. Otázka je politická vůle. Není pan Mandl na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Jedno přísloví říká, že eh, první obětí každé války je pravda. A e, ten titul e, turecké akce, která se jmenuje Zdroj míru, tak to už je ta první e, lež. Toto je pramen vyhánění a krutosti. Turecko kašle na evropské hodnoty. To si musíme uvědomit. Musíme odebrat Turecku eh, statut kandidátské země na členství Evropské unie. Není prostě možné, aby <clears throat> eh, také eh, zanedbatelná menšina šéfů státu na jedné straně zabránila v přístupových jednání Severní Makedonii a Albánie a na druhé straně ovšem tolerantní vůči Turecku. Turecko má slabou ekonomiku, oslabme je dále tím, že pozastavíme celní unii. My dobře víme, že polovina tureckého obyvatelstva nestojí za režimem, ale eh, režim potřebuje schladit hlavu a ochlazení hospodářské tomu určitě pomůže. Takže jako Evropané mluvme jasně a vyšleme si jasný signál. Děkuji pan Andulakis na jednu minutu. Děkuji. Eh, před eh, přibližně rokem a půl jsme tady diskutovali o turecké invazi do Turecka, eh, do turecké invazi do Syrie. té doby se toho tolik nezměnilo. Je potřeba, aby mezinárodní společenství eh, pomohlo Kurdům, protože Kurdové eh, vzdorovali islámskému státu a eh, bojovali proti těm válečným zločinům. že dnes je Turecko zdrojem války, ne zdrojem míru. Rozhodně to není mírová operace, jak tvrdí Erdogan. Je potřeba zavést sankce, embargo na vývoz zbraní. Je potřeba okamžitě eh, přerušit jakýkoliv, eh, jakékoliv dodávky zbraní. A je potřeba zavést také obchodní sankce, eh, abychom doprovodili naše slova také skutky. Pan Van Dálen. Děkuji, paní předsedkyně. prezident Trump eh, zradil eh, Kurdy a křesťany eh, v rámci té své takzvané dohody, na které se dohodl s Erdoganem. Ta dohoda ale vůbec nefunguje, nepřinesla kýžený dopad a i Rada ministrů pro zahraniční záležitosti přijala ostudné stanovisko týkající se embarga zbraní. Eh, to rozhodně nikomu nepomůže, ani Kurdům, ani křesťanům této oblasti. A proto je na čase zajmout velmi rezolutní postoj. Všechny ekonomické a obchodní eh, vazby na Turecko musí být zastaveny. Kurdové a křesťané musí dostat naši podporu. Madam Barley. Děkuji paní Barley na jednu minutu. Eins muss uns, glaube ich, allen klar sein. Es wird keine Militär... Jedno musí být jasné nám všem. Eh, tento region se nedá vyřešit vojensky. Potřebujeme politické řešení a eh, za účasti eh, také spojených národů, o kterých tady zatím nepadla ani zmínka. Eh, se schválením eh, Ruska Erdoane ničí a nechává eh, osamoceně Kurdy, kteří jsou našimi nejlepšími spojenci. Putin a Erdogan se snaží rozdělit si mezi sebou moc v Sýrii. Ano, my jsme ztratili čas, ale nemáme žádné kompetence. Naší nejsilnější zbraní jsou hospodářské sankce, zákaz vývozu zbraní. To musí být eh, odpověď Evropy, která se nechce nechat dále vydírat. Thank you. Děkuji vám a na jednu minutu pan Zojdo Alvarez. Děkuji, paní předsedkyně. V dnešní rozpravě se zcela jasně projevilo, že ty závažné skutky vojenské operace Turecka v severní Sýrii mají dramatické důsledky v sociální, politické a ekonomické oblasti. Já chci dnes dopoledne především zdůraznit, že se ovšem takto osvobodila, eh, osvobodili tisíce možná Eh, teroristů, kteří se mohou vrátit eh, zpátky do Evropy. Ano, tisíce teroristů chtějí eh, přijet do Evropy. To nemůžeme dopustit. Ve Španělsku jsme trpěli státním terorismem, přineslo to tisíce obětí, ale bylo to poraženo díky eh, bezpečnostním složkám, soudním složkám a eh, také právnímu státu, který je ve Španělsku. My musíme bojovat proti terorismu. Evropská unie potřebuje eh, bezpečnostní a zahraniční a obranou politiku mnohem ambicioznější, mnohem silnější, aby bylo možné bojovat proti těm, kdo by mohli se dopouštět teroristických činů, které by zcela unikly kontrole. Děkuji a nyní pan Lopes na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vysíláme jasný signál, že naprosto odmítáme eh, tureckou invazi eh, do severu Sýrie. Je to akt, který porušuje mezinárodní právo, jde proti rozhodnutím OSN, má velké humanitární dopady a také eh, způsobuje a eh, prodlužuje vyhánění lidí z domovů. Eh, to všechno vlastně s přihlížením Spojených států. Hlavními oběťmi jsou kurdové. Kurdové, kteří doposud a po dobu pěti let byli našimi velkými spojenci v boji proti islámskému státu. Eh, ano, je třeba odsoudit, v Evropě je třeba odsoudit tuto eh, invezi a je třeba použít všechny prostředky, které máme, například zakázat vývoz zbraní do Turecka, eh, přijmout další rozhodnutí z hlediska ekonomických vztahů s Tureckem a také jednání o přistoupení Turecka do EU by mělo být zastaveno. One minute. Pan Belčík na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Už tady bylo řečeno to několikrát a musíme si uvědomit, že tato invaze Turecka do Syrie ohrožuje stabilitu celého regionu. Ohrožuje to i eh, všechny sousedství, hrozí tady k mnohem širšího konfliktu a my musíme teď bojovat za územní celistvost Syrie. Nemůžeme dovolit, aby eh, se někdo dovolil takhle překreslovat hranice. Nemůžeme dopustit, aby došlo eh, k něčemu podobnému jako kdysi na Krymu. Musíme se tomu jasně postavit. Brojní embargo, finanční sankce, přerušení eh, přístupových jednání s Tureckem, to jsou eh, to minimum, co můžeme udělat a musíme to udělat teď hned, ale musíme si také uvědomit, že musíme bojovat za evropské hodnoty v našem sousedství. Nemůžeme Eh, eh, umožnit šíření ruského vlivu v našem eh, sousedství. To je v našem strategickém zájmu. Děkuji. pana Majorino na jednu minutu. Erdogan tady provádí agresi, válečné zločiny, to je potřeba říci na úvod a naše reakce by měla být tvrdá. Evropa musí mluvit jedním hlasem a to rozhodně nemůže, nestačí jenom taková ta obecná prohlášení. Musíme být, eh, hovořit naprosto jasně. Vojenská operace Turecka je něco, na co musíme zareagovat ekonomickými obchodními sankcemi, projením embargem a nemůžeme nechat oběti eh, bez ochrany. Jsou to hlavně děti a ženy a kurečtí bojovníci. Musíme jim poskytnout přímou pomoc v terénu, protože eh, kurdský lid s námi také projevil velkou solidaritu v minulosti. Nejprve byl využit v tom boji proti terorismu a teď eh, zůstal stranou a nikdo mu nechce pomoci. A musíme také zareagovat na ty Erdoganovy hrozby tím, že vyšle uprchlíky do Evropy. Musíme okamžitě eh, pohrozit také vojenskou odvetou Turecku. Pan Kefalogianis. Paní předsedkyně, Turecko eh, má záminku, že kurdové, kteří žijí na severu eh, Sýrie, jsou teroristé, možní teroristé. A proto rozpoutalo eh, invazi do této oblasti na syrské území a oběťmi jsou nevní civilisté a děti. již v roce 1974. S podobným pretextem eh, také Turecko obsadilo sever Kypru. Eh, všichni eh, máme před očima usnesení, tedy rezoluci OSN, které jasně odsuzuje invazi Turecka, která způsobila Eh, velké problémy tím, že se osvobodili eh, islámští eh, bojovníci. To všechno je třeba brát v úvahu a je třeba sankcionovat Turecko. Brigada prezident. E děkuji, paní předsedkyně. V roce 2016 Evropská unie podepsala s Tureckem Eh, evropský nástroj, jehož cílem bylo pomoci eh, těm 3,5 milionům eh, uprchlíků, kteří žili na území Turecka. Ano, to mělo pomoci těmto uprchlíkům. Je třeba připomenout, že uzavření hranic a restriktivní uplatnění Dublin, Dublinské úmluvy Ehm, vedlo k tomu, že celá řada členských států situaci blokovala. Ehm, některé státy Evropské unie jsou ehm, nesolidární s těmi zeměmi, které musí přijímat nebo čelí největšímu tlaku z hlediska migrace. Turecko od toho roku 2016 využívá systematicky této situace eh, k mm, vydírání. Hrozí, že povolí eh, stavidla uvolní hranice, rozpoutá příliv uprchlíků. Eh, Tedy vojenská operace na severu Sýrie musí skončit. To totiž nemá vojenské řešení. EU musí jednat jednohlasně a využít veškerý vliv e, všude, kde je to možné, včetně OSN, aby bylo možné nastolit mír v této části světa. Pan Kelly? Paní předsedkyně, vážení kolegové, jsme tady v parlamentu dnes jednotní. ne vždycky tomu taky, ale dnes tady všichni kritizujeme eh, jednání Turecka v Syrii. Ty důvody jsou evidentní. Donald Trump stáhl americké jednotky velmi eh, náhle ze Sýrie. Ale eh, ty dopady jsou obrovské. Více než 200 tisíc lidí eh, je teď bezdomova a islámský stát eh, se znovu eh, může dostat ke životu. Musíme se tedy podívat na finanční pomoc, kterou dáváme Turecku a musíme se snažit hledovat mírové řešení pod vedením OSN. Děkuji pan Peters na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Je dobře, že eh, Evropská unie teď eh, vyšle velmi jasný signál eh, Turecku. Ten návrh usnesení dává jasně najevo, že naše podpora není bezpodmínečná. Turecko rozhodně se nepřibližuje evropským standardům, takže nemůžeme dál Turecku doposkytovat prostředky na vstup Měli bychom si to konečně v Evropě uvědomit a e, přijmo, přijít s nějakou obranou strategií, s migrační politikou. Evropská unie se prostě musí rozhodnout, že e, bude prosazovat mírové řešení v severní Syrii, protože sem vstoupila e, cizí armáda. Musíme zastavit tuto armádu, to jediné může v eh, této situaci eh, pomoci. Děkuji, pan Furlas, na jednu minutu. Děkuji. My jsme zavírali oči eh, tváří v tvář zločinu. Dopustili jsme, že národ, který bojoval proti islámskému státu, Eh, je ponechán na pospas drápům Turecka. Teď eh, musíme přijmout nějaké opatření. Před 45 lety, to bych vám rád připomenul, Turecko obsadilo mou zemi. O 45 let později stále ještě máme eh, uprchlíky a lidi vyhnané ze svých domovů jak jako před 45 lety. Mezinárodní společenství mlčí. I dnes mezinárodní společenství mlčí a zavírá oči před zločiny Turecka 1974 Kypr. A teď totéž. Zač- zůstává to nepotrestáno. Odpovědnost je obrovská a Evropa je nepřítomná. Historie to posoudí. Thank you, madam. Děkuji vám, paní Bentele. Děkuji, paní předsedající. Dnes eh, hovoříme o vojenské operaci Turecka v severní Syrii, což je v rozporu s mezinárodním právem a to, jaké to má dopady. Situace je ale už bohužel dlouhé roky taková, že v Syrii, v blízkém sousedství EU, kde se jedná o evropské zájmy despota Asad, USA a Rusko, mají pádné slovo. Evropská unie kromě financování humanitární pomoci vlastně stojí mimo a důsledky, které bychom z toho měli vyvodit, a tady se vrátím k hlavnímu požadavku EPP, že bychom v EU měli eh, zaktivovat to, aby ty rozhodující struktury, jako je Bezpečnostní rada, a aby tu byly nezbytné vojenské kapacity, abychom opravdu mohli evropsky řešit eh, tyto problém, abychom mohli konat společně jako celá Evropa. Důsledek totiž tohoto neakceptovatelného tureckého postupu by mohl být, eh, že takovéto etnické čistky, vyhánění obyvatelstva a podobně eh, budeme nadále jenom slovně odsuzovat. Pokud za sebou ponecháme nejednotnost, um, to by bylo špatné. Měli bychom se politicky sjednotit. Děkuji, není postup podle Catch the Eye a mám 16 zapsaných žádostí o slovo. Zřejmě neumožním prostor všem. V první řadě paní Vozenberg na jednu minutu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Τουρκία για μια ακόμη φορά υλοποιεί τα παράνομα σχέδιά της περιφρονών. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Turecko realizuje své nelegální plány a porušuje mezinárodní právo veřejné. Vyhnalo už 100 tisíce lidí na útěk tím vstupem do Sýrie a používá ramec OSN, aby páchala zločiny proti e, lidskosti. A Evropská unie přihlíží nečině. Já si myslím, že my za to neseme odpovědnost. Turecká politika a změňování eh, eh, v danosti se nedrží mezinárodního práva a nerespektuje nikoho. Musíme spolupracovat na tom, aby byly sankce okamžitě prosazeny a aby mohly peníze téct do občanské společnosti. Turecko nese odpovědnost a to znamená, že nemá místo v evropské rodině. Děkuji. Děkuji, pan Mavrides. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme tady o turecké vojenské operaci v severovýchodním Syrii a e, jejich důsledcích. Já si myslím, že by bylo mnohem e, lépe to nazvat, e, že se nejedná jenom o vojenskou operaci. Jedná se o vojenský vpád a jeho důsledky nejsou jenom bezpečností eh, a zrada kurdských spojenců eh, proti, v našim spojenců proti eh, té morové ráně islámského státu. To jsou také konkrétní zločiny proti lidskosti, včetně etnických čistek a nelegálního přesidlování. Stejně jako v Eh, trvající okupací eh, severního Kypru. Stejně jako v Afridu. Eh, Stejně, ale my můžeme něco, my můžeme jednat, můžeme rozdrtit ergonu ekonomiku, ano, můžeme pohnat toho zločince před spravedlnost. Je na čase, abychom to udělali. Děkuji, teď paní Bilbao Barandika. Děkuji, paní předsedkyně. Zde chci eh, zcela odmítnout eh, balíček, eh, který se týká turecké komunity. To je něco, co porušuje mm, mezinárodní právo, znamená to hodně civilních mm, obětí a navíc ještě i zde dva miliony uprchlíků, vysídlených osob v této zóně, kde normálně žili kurdové, turci, Turci, Asiřané a další v poklidu. A i zde e, znovu zahájí se konflikt, který má velký e, potenciál, že se rozšíří a je třeba, aby na to nepodporovali již Turecko, aby OSN a Unie bojovali e, za mezinárodní legislativu s efektivními sankcemi. Kromě toho je třeba se snažit o řešení prostřednictvím dialogu. Tato diplomatická práce musí být zkombinována s humanitární pomocí a především musíme věnovat pozornost repat repatriaci nezletilých osob a těch bývalých bojovníků, mladých bojovníků z ISIS. Děkuji. Thank you, uh, madam... Děkuji, paní Kampa. Minuta, prosím. Bardzo děkuji, pani przewodnicząca. No krát děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, máme evropskou diplomaci, máme nástroje, máme prostředky, máme všechno a co? Eh, eh, krok od nás je, eh, před námi je Rusko a to je velice smutné. I jako Evropa, která nese největší důsledky konfliktu na Blízkém východě, bychom měli vynaložit veškeré úsilí k ukončení tohoto konfliktu a nejenom na úrovni verbální a na, na úrovni politování, ale také na úrovni kroků, eh, abychom využili všechny své agendy. Eh, eh, také se musíme dotknout osudu obětí. Děkuji komisaři Steriandisovi, protože očividně organizuje aktivity. A je tam spousta organizací misionářů, kteří pracují, neopustili tu zemi, navzdory tomu, že je to obrovské ohrožení jejich života. A prosím, pos posilte tyto organizace. 38 milionů je hodně, ale můžeme udělat ještě mnohem více. Děkuji, tak je to minuta a na každý je minutu a teď je pan Papademolis. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Slova a slova a zase jenom slova. Erdogan eh, mašíruje do severní Syrie a dostane zelenou od Trumpa a podpoří ho Putin. a on eh, provede invazi proti eh, smlouvu eh, Věslozan a proti mezinárodnímu právu. A Evropská unie tady vypadá jako politický trpaslík. Ono prostě nestačí kdy odsuzovat slovy. Potřebujeme činy, potřebujeme cílové, cílené hospodářské sankce, potřebujeme efektivní zbraňové embargo. Máme tady jednomyslné eh, rozhodnutí ministerské eh, rady, staré několik měsíců. Alastair Cipras a pan Anastasiades se o to zasadili a je opravdu na čase, aby toto rozhodnutí bylo prosazeno. A potom eh, jsou tady hospodářské zájmy, které stojí v ceně. To bychom, to bychom měli. Děkuji, paní Švidrová.

zničeny kurdské obce a cílem se stali civilisté. Je zřejmé, že tyto útoky provádějí turecké milice se záměrem etnické čistky. A jakožto členka mezinárodních kampaní proti zásahům proti lidskosti bych tu chtěla apelovat na okamžité ukončení této turecké invaze a okupace eh, severovýchodní Sýrie. Je třeba ukončit o také obchodování se zbranění s Tureckem, nastolit politické ekonomické sankce vůči Turecku, uznání válečných zločinů, kterých se dopustilo Turecko a také ukončit tyto um, válečné občanské čistky. E, je důležité, aby si lidé v severním a východní Syrii mohli demokraticky vládnout, aby bylo nalezeno e, řešení a také, aby ženám bylo možno, umožněno účastnit se na občanském životě. Řečnice byla přerušena. Paní Ward, prosím, všichni eh, si přeji získat svoji řečnickou příležitost a nyní paní Jověva. Chvala. Pozdravujem. Děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji toto usnesení a také navržený postup vůči Turecku. Také podporuji komisi, co se týče zmražení fondu podpory Turecku, protože tyto prostředky by neměly být použity na financování vojenských operací. Nicméně to není uh, vše. Neměli bychom umožnit Erdoganovi, aby nás takto vydíral, aby se situace v, tak, v takové blízkosti Evropské unie zhoršovala. Neměli bychom umožnit zabíjení, nucené deportace a další humanitární katastrofy musíme zmrazit veškeré financování a využít všechna možná evropská embarga proti um, prodávání zbraní také na stolidnou flight zone. Je pravda, že Moskva a Ankara dosáhly dohody a že Turecko uh, nehodlá pokračovat v ofenzivě, ale co to vlastně znamená? Lidé, kteří tam žijí, nadále budou žít ve strachu. A toto je jenom ten nejmenší ze strachu. Měli bychom apelovat na evropskou bezpečnostní politiku. Obrigada. Eh, Děkuji. Vojenská intervence v Sýrii není jenom aktuální otázkou, protože k tomu dochází již 8 let a jsou za to zodpovědní Spojené státy a také velké mocnosti Evropské unie, které společně s jinými členy NATO, jako je Turecko a dalšími spojenci, jako je Izrael, Spojené arabské emiráty nebo Katar, přispěli k zorganizování a vybavení zbraněním teroristických skupin, které zabily tisíce lidí a vysílají osídlili miliony další, zničili eh, strukturu společnosti, zničili ekonomiku i dědictví té země. A postoj tohoto parlamentu a dalších institucí Evropské unie i různých eh, vlád členských států se snaží jaksi distancovat vůči této nové agresi na Sýrii a to je naprosto pokrytecké, protože odsuzovat Turecko nestačí. Je zapotřebí eh, postupovat Eh, tak, abychom zajistili svrchovanost Sýrie, aby se respektovalo mezinárodní právo a také charta OSN. Děkuji. Děkuji paní Kiniči. Děkuji, paní předsedkyně. V této rozpravě chci ještě připomenout, že první oběti Eh, této vojenské ofenzivy Turecka na severu Syrie jsou děti. A právě proto orientace EU eh, v roku 2008 eh, o dětech v ozbrojených konfliktech, tak tam se říká, že ty nejvíce jsou vystaveny utrpení v každém konfliktu a v mm, Syrie zde není výjimkou. Takže aspoň 70 tisíc jich je vysídlených v Syrii kvůli ozbrojené intervenci a ta vypadá, že se bude protahovat ještě, to znamená a další desetitisíce dětí, které budou potřebovat humanitární pomoc proto. A zde o, omlova, umluva OSN, eh, kde jsme slavili 30 let výročí, takže tam vidíme, že je třeba, abychom především se snažili diplomaticky vyřešit tento konflikt a zajistit tam mír, abychom mohli vyvíjet konkrétní tlak a vliv, abychom garantovali maximální ochranu všech dětí, které eh, proti jejich vůli jsou obětmi této konflikty. Konflikt konflikty. Děti jsou děti v každé situaci, je to naše povinnost je chránit. Děkuji. Mm, paní Volis, minuta. Pan Volis, děkuji, paní předsedkyně. Turecko Eh, překročilo eh, hranici, porušilo suverénní stát Sýrie, což je porušení mezinárodního práva. Je to invaze do Syrie, nikoliv do Kurdistánu. Je třeba vyjádřit solidaritu s kurdským národem, ale i jde o integritu syrských hranic. Je to na Syřanech, aby se rozhodli. A zde eh, máme Kurdy, kteří tam žijí v Syrii, 30%, ale jich žije v Turecku, kde se s nimi zachází velice hm, ponižujícím způsobem. A když PKK, PKK tedy mm, eh, bojovalo v Syrii proti eh, tedy islamskému státu, tak Turecko je nazývalo teroristy. A co dělá s tím Evropa? A bohužel eh, evropské země Eh, my, vy jste zaplatili 6 miliard Turecku za poslední léta právě proto, aby jste tam, eh, eh, abyste zajistili to, že migranti se neposunou do Evropy. A zde Evropa by měla přestat se chovat tímto způsobem. A poslední řečník, paní Grapíny, minuta doamna președintă. Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane eh, komisaři. Eh, zde vidíte, že jsme jednomyslní v našem názoru. Ano, zde rada, komise mm, kritizují tento útok, tuto invazi ale eh, i, nám, i my to kritizujeme, ale stačí to? My na to máme rezoluci, o které budeme hlasovat zítra, stačí to? Já si myslím, že Evropská unie a da, jako další mezinárodní instituce mají povinnost konkrétně intervenovat. Co můžeme udělat? Samozřejmě Turecko je důležitou zemí, je to významný trh, ale o co nám jde? Jde nám o ekonomiku, o vnitřní trh nebo o bezpečnost občanů? Tady jde o lidi, o muže, ženy, děti, o... Mm, občany, které musíme chránit a oni umírají, protože jeden z cílů EU přece je i bezpečnost a mír. E, včera, jak říkal pan Juncker, ano, v Evropské unii my máme mír, ale stačí to? Je to přece naše mezinárodní odpovědnost ho prosazovat i jinde. Měli bychom jít dále, než přijmout pouhou rezoluci. Děkuji a nyní má slovo paní Tuprajnen za vysokou představitelku pro zahraniční politiku. Prosím, máte slovo. Děkuji. Myslím si, že tato rozprava byla správně načasovaná a chtěla bych poděkovat všem poslancům za jejich vyjádření, připomínky i návrhy. Turecko a jednostranná vojenská akce v Sýrii způsobila naprosto nepřijatelné lidské utrpení a narušuje to boj proti islámskému státu, ohrožuje to evropskou bezpečnost. Ze všech těchto důvodů opět Evropská unie apeluje k ukončení vojenské akce, k stažení svých složek a k respektování mezinárodního práva. Jak víte, Evropská rada i nadále bude věnovat pozornost této záležitosti. V mezidobí se pokusíme na pomoci k řešení humanitární krize v Sýrii a vynaložíme maximální prostředky. Je zapotřebí zajistit volný přístup humanitárním pracovníkům, aby mohli poskytnout nezbytnou pomoc civilnímu obyvatelstvu aby mohla být zajištěna ochrana civilního obyvatelstva, což je maximální priorita. A co se týče eh, té takzvané Sočia dohody, ehm, tady eh, situace v severovýchodním Irsku díky tomuto doufám pomůže zachránit eh, další životy a snížit utrpení. Takže toto vítáme jakožto pokusy, pokus zajistit ukončení tohoto závažného utrpení a samozřejmě eh, doufám, že tato dohoda ze Soči eh, bude účinná. Nicméně jeden krok eh, je nedostačující. Je třeba ukončit syrský konflikt jednou provždy, trvale. A to si bude vyžadovat opravdové upravení situace v Sýrii a také postupovat podle osnesení Rady bezpečnosti 2244. Ehm, a následně od tohoto měsíce tedy začat, začít budovat to dlouhodobé trvající mírové řešení. Opravdu doufám, že se podaří zajistit mírové ukončení této situace. Já vám děkuji, paní ministrině Tuporajnen, také děkuji panu komisaři za to, že sledoval tuto rozpravu. Děkuji vám a máme tu sedm návrhů usnesení pro tuto debatu. Hlasování k tomuto tématu proběhne zítra a dnešní hlasování začne za malou chvilku.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 pokud jde o volbu ochránce práv, tak 17. 16. září eh, jste byli informováni o eh, zahájení postupu eh, k volbě ombudsmana a do lhůty 30. září obdržel prezident pět nominací, které lze všechny považovat za přijatelné. Kandidáti jsou abecedně pan Giuseppe Fortunato, paní Julia Lafranc, paní Nils Mužněks, paní Emily O'Reilly a paní paní Cecília Wikström. Informace o kandidátech a, a